Ehm, vážený pane komisaři, budeme pokračovat našem zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a zápis o schválených dokumentech byly zveřejněny a jelikož nikdo zase nemá žádné poznámky, eh, považujeme je tímto za schválené.